Zdravím vás, vítám v našem středoradu. A komisi zápis byl dán k dispozici, a takže myslím, že můžeme považovat eh, tento eh, zápis za schválený. A tím se dostáváme k prvnímu bodu na pořadu jednání, což je prohlášení rady, prezentace rady pozice k eh, souhrnem rozpočtu na rozpočtový rok 2018. Eh, chci informovat všechny poslance a poslankyně, že nemáme eh, v, v této rozpravě žádné, žádné, žádnou eh, část catch the eye a nebudou přijímány žádné modré karty. A teď bez dalších průtahů předávám slovo panu ministrovi za radu. Pane předsedo, ctění poslanci a poslankyně, pane komisaři, dámy a pánové, je mi nesmírnou ctí představit eh, této velké demokratické sněmovně postoj komise eh, postoj rady tedy k návrhu soudného rozpočtu, rozpočtu na rok 2018, tak jako schválili členské státy 4. Eh, září letošního roku. Při dodržení dodrženého času se budu snažit o stručnost. Takže za prvé, za radu chci zdůraznit, a chci říci velmi jasně, že Rada předkládá návrh rozpočtu, kde jak závazky eh, a eh, prostředky na závazky na platby se navyšují. Eh, podrobně je to následující. 990 milionů eur, 0,6 oproti úrovni 2017 pro prostředky na závazky eh, a zvýšení o 9 miliard eur, což představuje 7,39 pro prostředky na platby. Za druhé, Rada připisuje velký význam fiskálnímu eh, postavení Unie. To znamená, že přistoupila ke zvýšení no, nozové rezervy na příští rok. Potřebujeme, aby rozpočet byl dostatečně flexibilní a potřebujeme stejně eh, tak i předvídatelnost. Z tohoto důvodu Rada a předsednictví se budou snažit dosáhnout výsledku, který eh, Evropskou unii skutečně posune vpřed. Rada chce zdůraznit výdaje v oblastech, které mají nejvyšší evropskou přidanou hodnotu a vyplývají z evropských priorit Unie posílení růstu pracovních příležitostí, posílení eh, bezpečnosti a řešení eh, migrace, migračních eh, výzev. Tyto priority jsem přesvědčen, že sdílí parlament. Zároveň při dodržení rozpočtového procesu, tak jak je nastíněn v smlouvě, vidíme určité prostory k úsporám. A to aniž bychom tím ohrozili účinnou implementaci a provádění evropských programů. Pane předsedo, dámy a pánové, po tomto úvodu mi dovolte rychle nahlédnout eh, dovnitř rozpočtu a jeho hlavních principů. Udržení růstu a tvorby pracovních míst je jednou z největších priorit. Pro rok 2018 chce Rada podpořit inteligentní a inkluzivní růst 76 miliard eur závazku a 66,4 miliard pladeb, což představuje zvýšení o 2,1 a 17,5 oproti úrovni z roku 2017. S ohledem po, pod okruh 1a své pracovní příležitosti Rada Eh, uznává význam této oblasti, kde je vysoká úroveň implementace. Rád bych také poukázal na do, doporučení růstu i hlavních programů v podokruhu 1a proti eh, benchmarkům na rok 2017. Rada rozhodla schválit návrh komise pro programy jako je COSME, Erasmus Plus a uh, vyřazování z, provodu, z provozu jaderných um, instalací. Dále Horizont 2020 výzkum a inovace, iniciativy, které chrání finanční zájmy Unie, energetické projekty, které mají eh, projekty které na pomoc eh, ekonomické obnově a některé pilotní pro, projekty a přípravné akce. Rada rovněž akceptovala Eh, výši prostředků, taky jaký navrhá komise pro některé nové iniciativy, jako je Wi-Fi pro EU, Evropský sbor eh, eh, solidarity a investiční prostředky, včetně možností navýšení. V některých liních rozpočtu v podokruhu 1a však míra růstu byla snížena a to vzhledem k realistickému očekávání vzorční kapacity a revizi administrativních výdajů. Do budoucna, pokud jde o podokruh 1b, což je politika soudržnosti, tak hlavním nástrojem Evropské unie pro vytváření růstu a pracovních příležitostí eh, tak chceme zachovat míru prostředků tak, jak to navrhuje komise, přičemž jsou tu některé cílené úpravy, které, dopo, které navrhujeme. Dámy a pánové, druhou prioritou pro radu je zajistit vysokou míru bezpečnosti a e, potřebné financování pro e, migraci a další vnější politiky. S ohledem na to, pokud jde o okruh tři bezpečné občanství, e, i nadále chceme zajistit prostředky pro programy a agentury, které souvisí s migrací. Rada rovněž podporuje návrh komise na mobilizaci nástrojů flexibility, aby se pokryly eh, všechny eh, prioritní aspekty. Dále čtyři, okruh čtyři, eh, globální Evropa, tam vycházíme z návrhu komise, je tu snížení oproti roku 2017 vzhledem k výjimečnému příspěvku 750 milionů za loňský rok od evropského rozpočtu na, do systému pro uprchlíky v Turecku. A dále pod okruhy, okruhy 2 a 5. 2, to, to je udržitelný růst, tam e, navrhujeme některé změny, které ovlivní zejména první pilíř z EZP. E, úpravy očekávají e, mírné navýšení eh, některých příjmů podle eh, předpovědi na podzim. Některé úspory se podařilo identifikovat eh, v rámci partnerských dohod v udržitelném rybolovu, a to na základě předpokladů vycházejících z předchozích implementací. Pokud jde o okruh 5, což je zpráva, tak rada po bedlivém přeskoumání nastavila rozpočet Eh, příslušných institucí na úroveň, kterou považujeme za odpovídající se zohledněním některých specifických vlastností institucí. Jsou tu některé cílené úspory a eh, zví, zvýšení eh, některých aspektů souvisejících na vyšováním platu. Dále je tu úsilí, které má dosáhnout pětiprocentní cíl snížení počtu eh, zaměstnanců unijními institucemi a dalšími orgány. Je, stále ještě existuje určitý eh, prostor pro zlepšení, abychom eh, dosáhli plného cíle ze strany všech institucí. Rada má za to, že počet zaměstnanců musí být neustále monitorován, aby se zajistilo, že ty úspory budou skutečně konsolidovány. Pane předsedo, dámy a pánové, na, na závěr bych eh, rád eh, potrhl několik, eh, zvýraznil několik bodů. Zmírnění růstu výdajů v rozpočtu 2018 oproti roku 2017 v některých oblastech, kde, které rada doporučuje, vám jsou předkládány na zvážení po velmi vedlivém přeskoumání ze strany rady. Eh, základním vůčím principem prioritizace, stanovování priorit je zejména omezení růstu rozpočtu v některých programech, tak aby se zvýšila flexibilita prostřednictvím větších marží eh, v, v, podle, v, v rámci stropu víceletého rámce. Dále us, úsilí o úsporu v, v administrativních výdajích a eh, přitom samozřejmě reflektovat program a programy a jejich Eh, předchozí mírou implementace. Dále, eh, abychom zachovali, tedy musíme zachovat úspěšné ukončení nedo, ne, eh, nezaplacených pladeb, a aniž by došlo k jakémukoliv omezení klíčových například humanitárních aktivit. Um, paní zpravo, pane předsedo, paní zpravodajové, eh, pane komisaři. Eh, očekáváme, jsme si vědomi dalších kroků v tomto eh, procesu a hodlám zvážit nadcházející a doufám, že tedy zvážíte tuto pozici stejně vážně a zodpovědně, jako to činila rada při formulování této pozice. Děkuji, že jste vyslechli eh, odůvodnění, eh, že na základě, když vyslechnete odůvodnění rady toto rozpočtu, tak eh, dospějeme ke schodě jako optimálnímu rozpočtu na, rok, na tento rok ve prospěch všech našich občanů. Ne. Mnohokrát vám děkuji, pane ministře, a nyní mi dovolte, abych udělil slovo panu komisaři Ettingerovi, který pohovoří za komisi. Tam, tam. Eh, vážené, vážený pane předsedo, eh, dámy a pánové, vážení poslanci, poslankyně, od roku 2018 eh, jsme si vědomi toho, že máme Brexit, je zde otázka rozpočtu, máme 28 členů Evropské unie a komise předložila svůj rozpočet a my máme tento návrh díky konstruktivní pozici ze strany parlamentu a rady. A stávající rozdíly, které existují v jednotlivých eh, přístupech ohledně této eh, záležitosti, tak eh, všechno toto vedlo k opravdu dobrému a rychlému výsledku. Co se týče struktury rozpočtu, zde nemáme odlišné názory. Co se týče cílů, které chceme naplnit, tak eh, tam jsme do určité míry přesvědčeni o tom, že potřebujeme zvýšit eh, konkurenceschopnost eh, Evropy, také je otázka růstu a potom také otázka migrace, která musí být eh, podpořena z finanční stránky a potom vnitřní a vnější bezpečnost, eh, která musí být v zájmu našich občanů. A toto všechno se organizovat. Návrh komise v případě administrativních nákladů, tak se zde udělalo co nejvíce pro to, abychom dosáhli úspor. Eh, my chceme eh, dosáhnout 5% cíle úspor a chceme toto dosáhnout eh, v odpovídajícím časovém rámci. Co se týče postoje rady, tak 1,5 to jsou další úspory, které se zde navrhují, tak my se snažíme o to, abychom eh, snížili eh, další eh, náklady na zprávu, ale zároveň, aby všechny služby byly nadále funkční a nebyly ohroženy. K našim programům bych chtěla říci, že během příštích let chceme pokračovat ve stejné míře v oblasti programu soudržnosti a chceme dosáhnout stejné rychlosti. Došlo zde ke spoždění v roce 2014-15 jsme eh, neměli eh, stejné eh, spolufinancování a nedosáhli jsme stejných investic, jak by to bývalo bylo možné, ale potom ten další rok samozřejmě jsme se snažili o to, abychom měli otevřené účty v Bruselu a abychom také zabránili spožděným platbám a společně se e, členskými státy jsme e, zajedno v tom, že toto je potřeba vyřešit. Potom e, jsme rádi, že takové projekty jako Wi-Fi, Wi-Fi pro Evropu, jsou to sice menší projekty, ale další projekty, že už jsou ve fázi realizace a že jsou financovány a že toto tedy je zorganizováno ze strany rady. Potom, eh, co se týče třístranných eh, jednání v budoucnosti, tak eh, to musíme využít proto, aby projekty v budoucnosti, jako je výzkum nebo konkurenceschopnost a inovace, tak abychom mohli přesvědčit o důležitosti. Co se týče Eh, eh, krácení prostředků závazku v případě Horizon 2020, tam se jedná o polovinu miliardy. V minulém roce komise se rozhodla s radou eh, mm, zvýšit o 3 tedy aby to byly 3% investic do výzkumu a vývoje, doteď to byly 2%, protože výzkum je základem pro budoucí konkurenceschopnost. Jedná se o 150 miliard, které musíme jako e, Evropan ještě více investovat. Takže ta polovina miliardy, půl miliardy, to, je, e, to není správné, protože tady neinvestujeme vše, co chceme. A je důležité, abychom e, mohli potom dokázat evropskou přidanou hodnotu. Kvůli úsporám Eh, musíme odmítnout tři projekty ze čtyř eh, v oblasti digitálního eh, světa. A potom otázka třeba výzkumu ve zdravotnictví, to je také důležité, třeba otázka rakoviny nebo uh, Alzheimerova nemoce, nemoc nebo mm, méně časté nemoci. Tak zde postupujeme velmi pomalu v oblasti výzkumu a zdravotnictví. A potom eh, kvantová technologie, eh, potom ta iniciativa eh, Flagship, ta vlajková loď, kde jsme zahájili práci. A tady se jedná o 130 milionů a když to když tam uh, snížíme investice o 30 milionů, uvědomuje si, že Amazon a Google investuje miliardy, tak tady tento přístup, tento náš přístup je špatným signálem. Takže nemůžeme hovořit o těchto věcech teoreticky. Musíme k této uh, dimenzi rozpočtu přistupovat prakticky. Ty úspory jsou důležité, ale musíme se zaměřit na ty konkrétní projekty. A protože problém je v tom, že když uh, Eh, investujeme méně, tak některé ty projekty eh, se třeba i spozdí nebo zruší. Máme tady Kopernikus, máme tady Galileo, máme tady eh, nástroj propojené Evropy a zde jsou také úspory a pokud nebudeme investovat, no tak potom v roce 2020 budeme muset investovat více. musíme zachovat finanční prostředky a musíme je zvýšit, abychom potom nepotřebovali nebo aby se nám nezdražily ještě ty projekty v budoucnosti, protože jinak by nás američané či Aziaté předběhli. Protože existují geopolitické výzvy, jako je třeba eh, migrace. A zde musíme prodiskutovat, jestli opravdu je eh, zde eh, potřeba přistoupit k úsporám Musíme se na to podívat realisticky. Máme další finanční rámec 2018, musíme dospět ke kompromisu. A takovýto kompromis eh, musí být přeci věcí jednoduchou ve světle této situace. A musíme eh, toto udělat eh, co nejrychleji protože musíme být dobře připraveni na příští finanční období. Tady existují obrovské prostoje. Zatím vám děkuji za Eh, výbornou eh, práci, děkuji eh, předsednictví rady a také děkuji zpravodajům. Děkuji vám pane komisaři Ettingere. A nyní mi dovolte, abych udělal slovo panu zpravodaji Marošenovi. Eh, vážený pane předsedo, eh, myslím si, že eh, můžeme uvítat estonské předsednictví, protože teď se dostáváme do roz, velice rozhodující fáze, pokud je o souhrný rozpočet pro rok 2018. Nejprve půl v prvním půl roku jsme se dohadovali o politických prioritách a podařili se nám shodnout konference na tom, že růst pracovní příležitosti, bezpečnost občanů musí být politickými prioritami rozpočtu Evropské unie na příští rok. Jsou to správné priority, protože toto také očekávají, že bude Evropská unie dělat. A jsou to přesně ty oblasti, kde unie přináší přidanou hodnotu. Teď musíme dodržet sliby, které jsme učinili v prvním pololetí. A jednoduše nebudeme důvěryhodní, budeme-li říkat, že chceme inovativnější Evropskou unii a když budeme zároveň 400 390 milionů eh, seškrtat z programu na inovace a výzkum. Nebudeme důvěryhodní, když budeme říkat, že chceme lepší infrastrukturu v Evropě, energetiku, digitální ekonomiku, eh, autostrády a zároveň budeme eh, škrtat 117, 111 milionů a 90 milionů pro velké infrastrukturní projekty. Celkové škrty navrhované radou jsou 1,7 miliard euro. Je to hodně a dovolte mi, abych to řekl naprosto jasně vlastně to, co tady Rada navrhuje, je e, rozpočet pro slabší Evropskou unii. Méně investic znamená dnes oslabenou evropskou ekonomiku v budoucnosti. Komise už to nastínila na základě příkladů z digitální oblasti a řekla to velmi přesvědčivě. Evropská komise pochopila v prvním pololetí, že růst, pracovní příležitost a bezpečnost musí být našimi prioritami a proto také sestavili velice rozumný rozpočet rozpočet. Právě proto já rovněž podporuji, abychom více zdrojů vyčlenili, které máme na výzkum, na malé a střední podniky, na infrastrukturní projekty, eh, než jsme tak učinili, abychom podporovali zemědělce, hlavně mladé, abychom plnili naše závazky, pokud jde o fondy strukturální a soudržnosti. Eh, v prvním roce první finančního období to neznamená, že absorpce bude nízká eh, i v dalších letech, bude byly nižší v prvním roce. Teď se projekty plně rozběhnou a finanční prostředky budou zapotřebí právě těch dalších letech a byl by velice špatný signál, kdyby Evropská unie řekla malým a středním podnikům, nevládním organizacím a občanům, že nebude schopna platit jejich účty. A proto také se obratím na všechny strany v nadcházejících týdnech, abychom dali dohromady rozumný rozpočet pro Evropskou unii na rok 2018 založený na investicích investicích na podpoře výzkumu, inovací malých středních podniků a významných projektů. Je třeba vkládat finanční prostředky do kvalitních projektů pro Evropské eh, unii. Ať už je to eh, východ, západ, eh, sever, jih, sousedství, musíme zajistit také dobré využívání všech agentur Evropské unie, které mají právě zajistovat lepší bezpečnost evropských občanů. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji a nasleduje Následuje další zpravodaj, pan Ashworth. Tři minuty. Děkuji, pane předsedo. V dubnu letošního roku tato sněmovna souhlasila se zvýšením eh, ročního rozpočtu o 2,3 S ohledem na míru inflace se mi to zdálo být realistické. A doporučil bych to jako benchmark pro další instituce. S potěšením konstatuji, že většina dalších institucí toto akceptovala a předložili obdobné návrhy. Jsou tu však tři výjimky. Za prvé, EDPS, e e, který byl, má rozšířit své aktivity, které by samozřejmě zahrnuly Eh, některé mimořádné výdaje v roce 2018. Dále účetní dvůr, který čelí velkému navýšení pracovní zátěže a i toto akceptuje jako eh, legitimní eh, situaci. A dále Evropský soudní dvůr má silné argumenty na zvýšení financování jak vzhledem k navýšení míry aktivity, zvýšení překladu, nákladů na překlady a bezpečnostních eh, ohledů. S ohledem na tyto mimořádné náklady se domnívám, že eh, rada se škrtala některé financ, finanční prostředky příliš a doporučuji této sněmovně, abychom je znovu obnovili. Nicméně, abychom udrželi celkovou úroveň eh, rozpočtu pod kontrolou, měli bychom usilovat o další úspory. A doporučuji, abychom to, toho dosáhli prostřednictvím zvýšení účinnosti. A e, jsem rád, že e, účetní dvůr nám dal v tomto za, za pravdu. Musíme ovšem e, mít silnou rozpočtovou disciplínu, aby, protože budeme muset redistribuovat některé prostředky. Za tímto účelem doporučuji zmrazit rozpočet výboru regionů a EHSV ekonomického eh, a sociálního výboru na rok 2018. Eh, eh, protože tam čelíme rostoucím nákladům, jenom částečně vzrůstu personálním výdajům, ale také jsou to určité strategické komunikační programy. Většina těchto nákladů by měla být absorbována a teď hovořím o Evropské službě pro vnější činnost z jejich rozpočtu, ale potřebují mírné zvýšení. Pane předsedo, já žádám tuto sněmovnu, a, a, že pokud souhlasíte se mnou, to, že toto zvýšení o 2,3% je rozumné zvýšení, zodpovědné zvýšení, tak pokud to máme uplatnit na další sekce, že tu budou určitá těžká rozhodnutí, která před námi stojí. Těším se na diskuzi těchto návrhů s stínovými zpravodaji v nadcházejících týdnech a doufám v jejich podporu. Grazie, onorevole Ashworth. Eh, Děkuji vám, eh, pane Ashworthe. A nyní eh, pan Artos za rozpočtový výbor. Jeho předseda by měl teď vystoupit, ale jelikož ho nevidím, dávám slovo zpět panu ministrovi Kivimu. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, mnohokrát vám děkuji za velice podrobné, velice eh, výstižné poznámky. Dovolte mi, abych dodal pouze několik slov. Pane komisaři, vy jste argumentoval zejména ve prospěch výzkumu velice e, přesvědčivým způsobem a mohu vás ujistit, že Rada e, má také mnoho sympatií ve svém srdci e, v tomto směru a rozhodně určitě budeme tuto věc dále v rozpočtovém procesu diskutovat. Je to vynikající poznámka, kterou samozřejmě musíme zvažovat a budeme zvažovat, protože musíme uvažovat o dlouhodobé konkurenční schopnosti našeho kontinentu. Mnohokrát vám děkuji, pane zpravodaji. Vy jste velice vášnivě obhajoval projekty do infrastruktury v zájmu malých středních podniků, zemědělců, také to bereme v úvahu, to vám rozhodně mohu slíbit, že budeme dále o tom hovořit s kolegy v radě a rovněž i nepochybně s vámi a to dosti brzo, až zahájíme další diskuse o rozpočtu. Pane Ešvorce, vám také děkuji, vaš, vaše poznámky, to všechno byly vynikající připomínky a plně je e, budeme dále brát na vědomí při zvažování administrativních nákladů. Já si toto vše uvědomuji a chápu, že máme před sebou eh, trilog a budeme mít další prostředky k vyjednávání. A na závěr mi dovolte, abych učinil ještě několik poznámek. Zaprvé pochopitelně bych vám rád poděkoval svým jménem, jménem mých kolegů a celé rady za vaše názory, za to, že jste je tak otevřeně zde předložili. Dnešní rozprava, jak se domnívám, zdůraznila skutečnost, že si všichni opravdu přejeme dosáhnout společného cíle, tedy toho nejlepšího možného rozpočtu pro Evropu a její občany. Plně respektuji i to, že Evropský parlament možná se poněkud jinak bude dívat na rozpočet na rok 2018. Mohu vám ujistit, že určitě budeme s vámi velice úzce spolupracovat poté, až své stanovisko formálně schválíte. Víme také, že můžeme spoléhat na komisi i na vás. Pane Ettingene konkrétně, že nám budete pomáhat, aby se nakonec naše stanoviska zblížila a že nakonec dosáhneme vyváženého kompromisního řešení, které, Rovněž bych také chtěl poděkovat panu Atrimu, byť je nepřítomen a také panu Marusovi a Ashworthovi, tedy oběma zpravodajům, za naši interakci, která se zatím už odehrávala a která nepochybně bude pokračovat. Celkově Evropa potřebuje takový rozpočet, který bude reagovat na požadavky občanů, i když to je takový neustále se pohybující terč ale jsem přesvědčen, že když tady bude odhodlání Evropského parlamentu, komise i naše, pak nepochybně